volbách. Uvádíme, že v tuto chvíli jsou obě místa neobsazená a to od 25. února 2011. A poslední oznámení eh, se týká podpisu právních aktů, které jsou přijímány v rámci běžného legislativního postupu. Ve středu předseda rady a já osobně podepíšeme čtyři legislativní akty podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu. Chci uvést, že tyto legislativní akty budou zveřejněny v zápise jednání eh, tohoto plenárního zasedání. Bude se jednat o čtyři legislativní akty a je opakuji, budou zveřejněny v zápise z jednání z plenárního zasedání. A nyní přistoupíme k programu jednání na tento týden.